Na naší čestné tribuně eh, sedí nositelé ceny Evropské občanské ceny a oni se účastní doudenní návštěvy Evropského parlamentu. Eh, tato cena je eh, předávána těm, kteří se obzvláště zasazují o evropské hodnoty a dnes v 17 hodin 30 se koná eh, okamžik, kdy uctíme všechny tyto občany. Dovolte, abych nositele Evropské ceny mezi námi srdečně přivítal. Děkuji mnohokrát. nyní se dostáváme k programu, k pracovnímu plánu, který schválila podle článku 149 konference předsedů 11. února. A to vám bylo také rozdáno eh, frakce Evropské lidové strany eh, chce prohlášení místo předsedkyni Evropské komise a vysoké reprezentantky k dnešní situaci ve Venezuele jako předposlední bod. Eh, před jednominutovými eh, projevy a sice s usnesením, které by mělo, o kterém by se mělo hlasovat na prvním zasedání v březnu. Eh, a mm, prodlužuje se agenda dnešního dne až do 22 hodin. A nyní dávám slovo panu Louis de Grande Pasqualovi, kde je. Prosím, pane kolego. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já, eh, tato žádost byla mm, vznesena naprosto jasně. Chceme, aby dnes byla zahájena diskuse o Venezuele a aby došlo k předložení návrhu usnesení a aby se o něm hlasovalo na březnovém plénu. Eh, velice stručně jasné důvody prosinci už tento parlament schválil usnesení s velice širokou podporou pro občany Venezuely, ale neuplynuly ani tři měsíce a situace nejenom, že se nezlepšila, ale nýbrž se velice zhoršila. Dochází k novým uvězňováním, k politické pronásledování opozice takovou formou, že eh, naše usnesení by bylo spravedlněné včera. Zemřel 14-letý hoch díky konfrontacím na ulici. Chceme, aby byla zahájena tato diskuze. Děkuji vám tedy, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Kdo by chtěl podpořit tuto žádost pana kolegy? Kdo je pro? Dagegen sprechen. Frau Albiol, bitte sehr. Prosím. Děkuji. Za skupinu GUE NGL my se ohrazujeme proti tomu, aby toto téma bylo začleněno dnešního jednání, protože chápeme, že jedním jediným důvodem, proč se o tom má dnes diskutovat, o tom případu z Karakasu a, a vězně, který byl údajně zapojen do státního puče. Tady se zapojujete do kampaně proti venezuelské vládě a proti transformačnímu procesu v Latinské Americe, a, aby abyste eh, pomohli extrémní pravici ve Venezuele, která za pomoci USA chce svrhnout vládu legálně zvolenou národem, stejně tak, jako se tomu stalo v době zvolení prezidenta Čávese. Vláda se snaží zmírnit chudobu milionu občanů, abychom, eh, aby nám bylo jasno v tom. Počkejte, paní Albiol, přerušuje pan předseda, počkejte, paní Albiol. Právě jsem vám chtěl dát více řečnického času, ale vy už jste skončila. Kolegyně, kolegové, e, e, samozřejmě můžete poslouchat, e, ale nebudete prosím, ho, budu, prosím poslouchejte všechny kolegy, eh, kteří mají normálně jednu minutu. Já jsem vám chtěl pomoci, ale vy jste hovořila rychleji, než abyste tuto pomoc mohla vzít na vědomí. Takže nechávám hlasovat. Kdo je pro žádost pana de Grandes Pasquala, zvedněte prosím ruku. Kdo hlasuje proti? Kdo se zdržel? těsnou většinou přijato. To znamená, že zasedání bude prodlouženo dnes do 22. hodiny. Dostáváme se k prvnímu bodu. Prohlášení komise k přijatému usnesení o strategickém rámci pro energetickou unii. Slovo k tomu má místo předseda komise, pan Maroševčovič. Honorable Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, rozhodnutí komise o energetické unii před několika hodinami